Shall we start? Good afternoon. Dobré odpoledne. Vítejte, můžeme tedy nyní přijmout pořad jednání. Dobrá, děkuji. Chtěla bych ještě připomenout, že dnešní zasedání je vysíláno přes internet a také eh, veškeré dokumenty dostupné na e-meetingu. Pokud by sem přišel mě dnes někdo zastoupit z ničeho nic, tak je to proto, že mi dnes odpoledne není příliš dobře, ale myslím, že všechno bude pořádku. Co se týče smírčího jednání o rozpočtu, které probíhá zároveň, a je tam nedostatek tlumočníků. Dnes má parlament nabitý program, takže tři tlumočníci nebo tři jazykové kabiny museli odejít právě z toho důvodu, aby podpořili to smírčí jednání o rozpočtu. Z toho důvodu bohužel nemáme řecké, slovinské a malcké tlumočení. A je to opravdu politování hodné, nicméně my, myslím, že všichni um, doufám, budete zajedno, že je důležité, aby tam na tom zasedání byl plný režim. Takže co se týče schválení zápisu z předchozího jednání, pokud se nikdo v průběhu dnešního jednání nevyjádří jinak, tak je toto schváleno. A nyní aktualizace informací o jednání e, ve věci trialogu, takže v první řadě Andreas Schwab by nám měl říci e, něco o celé té tematice informační bezpečnosti. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové, kolegové. Je už pěkná tradice, že kolegové nemluvím tak rychle, ne? Nebo <laughs> ano, <laughs> říká řečník. Takže je už takovým zvykem, že kolegyně a kolegové eh, jsou, tedy informováni o průběhu jednotlivých trialogů. Eh, celá řada kolegů a já jakožto zpravodaj jsme se účastnili těchto jednání, proto jsem, to bylo minulý týden tedy, takže dnes vám, vás mohu poinformovat o aktuálních eh, informacích. Ohledně příslušné směrnice došlo k relativně širokému souhlasu napříč všemi frakcemi vlastně potvrdili to, co, o čem parlament tehdy eh, eh, rozhodl a vlastně s tím, že rada nejen to tedy potvrdila, ale že to bude také prosazovat. Chtěl bych říct si několik důležitých a několik méně důležitých připomínek, které bych, o kterých bych se chtěl zmínit. Naše snahy s radou ohledně realizace té směrnice si myslím, že eh, skutečně jsme dosáhli eh, strategické kooperace, která se nám podařila zajistit dohodli jsme se na tom, že budou jinak číslovány články, ale to není až tak důležité rozhodnutí. Vlastně to, co ty návrhy, které jsou v těch článcích, tam zůstanou, půjde akorát o určité přečíslování a z radě jsme jasně řekli, že pro nás je rozhodující, abychom dosáhli skutečného souhlasu na obsahu, který samozřejmě záleží také na určitých formálních prostupech, tak abychom ty jednotlivé aktivity včas a řádně mohly potom přenášet a mohly se uplatňovat v jednotlivých členských státech a jejich orgánech je, hovořili jsme o peer review a o celém systému spolupráce, tak jak tomu bylo u šengenského systému, tak aby ten systém eh, správně fungoval. K dneš, ke dnešnímu dni ještě nemáme žádný konkrétní příslip a žádný konkrétní slib, takže k tomu mohu pouze říci, že parlament tedy trvá na svém návrhu. Za druhé, je to tak, že co se týká oblast působnosti eh, směrnice, tak o tom musíme ještě velmi intenzivně diskutovat s radou. V, v radě eh, zá, jim velmi záleží na přesné definici oblasti působnosti ale aniž by se přesně definovalo, jaké konká, konkrétní témata by, se měla, by měla patřit do tohoto oblasti působnosti jednotlivých sekven, sekvencí v, čl- v jednotlivých členských státech, pokud by se přenechaly ty definice na jednotlivé členské státy, tak tam by došlo k poměrně značnému překrývání a nedosáhli bychom vlastně toho účinku, toho cíle, kterého jsme s touto směrnicí chtěli dosáhnout a tak proto to je ten druhý bod. Je zde celá řada odvětví, oborů, které bychom chtěli vyjmenovat a které by musí spadat ve všech členských státech do oblasti oblasti působnosti směrnice. Co se týká dalších odvětví, pokud ještě nějaké státy by si chtěly tam přidat nějaké další odvětví, tak tuto možnost bychom chtěli nechat otevřenou. Potom je zde otázka, jakým způsobem také internetové aktivity jako takové by měly spadat do působnosti směrnice. Parlament se tehdy dohodl na tom, že to není žádná kritická infrastruktura v tom smyslu,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 Samozřejmě je, je to nicméně velmi silná komodita, kterou využívá velmi velké množství lidí, také samozřejmě podniky, které by měly spadat do oblasti působnosti té směrnice, proto se v současnosti vede poměrně široká diskuse o tom, zda tyto podniky vůbec mají být definovány, ono to vůbec není tak jednoduché, a za druhé, na jakém základě by měly potom patřit nebo být zařazeny do oblasti působnosti působnosti směrnice. Já jsem v tomto bodě relativně eh, skeptický a nejsem si jistý, tedy k čemu tady v tomto ty další debaty povedou. Cloud je velmi široký pojem a také je zde, zde určitá regulace, což nám tu věc tedy nezjednodušuje. Proto musíme tedy se tímto ještě přesněji zabývat. Poslední bod, který možná není až tak důležitý, je to, že samozřejmě v budoucnosti se budeme snažit stanovit, aby příslušné orgány v každých v jednotlivých členských státech neprováděly eh, tyto činnosti souběžně, ale pouze tedy v oblasti eh, občanského, občanských záležitostí, tak, aby členské státy samozřejmě měl určitou oznamovací povinnost, kterou eh, potom musí tedy v zásadě uplatňovat. Já si myslím, že kolegové že doufám tedy, že jsem vám udělal určitý přehled o tom, jak, v jaké fázi se teď nacházíme. Nemáme ještě nějaký formální mandát diskutovat o směrnici jako takové v jejím celku. Doufáme, že k tomu dojde příští týden, že se také dohodneme na tom, kde ještě je potřeba dojít ke kompromisům, ale to ještě bude určitou dobu trvat. Děkuji za pozornost. Does anybody else want? Přes ještě někdo uh, něco říci k těmto informacím pana zpravodaje? Ne. V tom případě můžeme přejít k dalšímu bodu, to znamená vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a paní Jakonsary. Děkuji, paní předsedkyně. To znamená, první kolo jednání proběhlo minulé úterý. Katrin Stiller předsedala. Tímto jí chci poděkovat za výtečnou práci. Samozřejmě, že eh, proběhla již celá řada technických zasedání, kde jsem se také setkala s našimi stínovými zpravodaji. Rada nemá mandát korperu k jednání o parlamentních pozměvacích návrzích, tedy prozatím, to znamená, zatím bylo dosaženo pouze provizorní zhody. To bude potvrzeno po konzultacích eh, mezi členskými státy na úrovním rady. To znamená, prošli jsme určité věci, které eh, znepokojí parlament a prozatím máme tedy předběžnou uh, Eh, dohodu ohledně těchto věcí. A vzhledem k tomu, že se jedná o technické téma, naši experti stále ještě potřebují prověřit, ověřit některé záležitosti na technických zasedáních ještě před dalším trialogem. Já jsem velice jasně vysvětlila, jaký je postoj parlamentu. My si nepřejeme zahrnout údaje o exportu, to rozhodně ne. Myslím si, že tato záležitost v prvním čtení v parlamentu si eh, vysloužila podstatnou většinu, nicméně parlament je ochoten ponechat tak nějak otevřené dveře, co se týče té revizní doložky, ale jakožto kompromis žádná, žádná data, žádné údaje o exportu a um, prostřednictvím tedy nějakého kompromisu v rámci revizní doložky. To znamená, uvidíme, jak to bude na dalším zasedání. Nebo tak to bylo 11. listopadu i situace na Koreperu, to znamená parlamentní postoj i postoj rady, co se týče jiných záležitostí, jako je třeba ochrana údajů a přímý přístup ekonomických operátorů. Tam se velice zbližujeme a jsem přesvědčena, že se nám podaří dosáhnout dobrých kompromisů. Samozřejmě, že to budu ještě projednávat s kolegy, se stínovými zpravodaji příští pondělí v, v rámci výboru pro mm, dopravu. To znamená, jsem přesvědčena, že se nám podaří poměrně brzy dosáhnout nějakých dobrých kompromisů. No a poté Doufám, že se nám také podaří vám poskytnout eh, lepší, dobré závěry ohledně té dohody. Děkuji, Liso, za aktuální informace o vaší práci a v poslední řadě tu máme Ikol a paní Olga Sehnalová. Thank you, thank you very much. Uh, so... Děkuji. Dovolte mi, abych vám k tomu eh, dala také několik informací o výsledku našeho druhého trialogu, který proběhl ve středu 11. listopadu. Musím říci, že to bylo opravdu velice produktivní zasedání protože se nám podařilo dosáhnout dohody ve velké většině těch politických témat a stejně tak i v těch technických záležitostech, Potom se nám to podařilo potvrdit ze strany obou institucí, tedy schváleno. Ještě zhrnu, k čemu došlo. Rada se dohodla, že budeme podporovat eh, tedy stejný základ, co se týče nařízení. Také souhlasila, že 112, a se bude používat jako e-call. Je potřeba zapracovat ale dodatečné definice jako poskytovatele třetích služeb, e, jak budou tyto služby vypadat, aby nikdy e, aby vždy tam byla možnost zahrnovat to volací číslo 112 a že tyto služby by měly vždy zůstat jako volitelné pro spotřebitele. Také souhlasíme s rozšířením působnosti eh, o oddělené technické jednotky. Také jsme se dohodli, co se týče slučitelnosti e-callu s pozičními službami poskytovanými satelitními navigačními systémy. Dále Rada také potvrdila, že budou ochotní přijmout návrh Evropského parlamentu, který posiluje soukromí a ochranu údajů kromě odstavce 4 článku 6, který definuje seznam těch ustanovení, které je třeba ještě dále přijmout ze strany komise. Zrada si ale myslí, že toto by mělo být provedeno prostřednictvím prováděcích aktů, nicméně náš jednací tým naléhá na aktiv přenesené pravomoci. Co se týče druhého balíčku politických priorit, tady Rada poukázala, že by byli ochotní zvážit kompromisní návrh o přístupu k nezávislým operátorům operátorům a stejně tak tu platformu otevřeného přístupu. Stejně tak rada sdělila, že budou ochotní přijmout návrh parlamentu o možném rozšíření na další kategorie vozidel. A zdá se, že se nám také podařilo dosáhnout společného přístupu o těch periodických technických inspekcích, o infrastrukturních zprávách a o aplikaci mm, údajů. A Rada je také připravena přijmout náš návrh, co se týče těch záležitostí projednávaných na technické úrovni. My jsme v rámci ducha kompromisu také přijali celou řadu návrhů rady v rámci tohoto balíčku, technického balíčku, tak všech víceméně ty záležitosti ze čtvrtého sloupečku nejsou nějak politicky zásadní a byly tedy úspěšně uzavřeny. Pouze jedna ještě otevřená záležitost, to jsou technické implementační akty, protože rada neosvětlila, jaká je potřeba právě třeba v tom eh, rámci schvalování typu. Parlament tedy eh, navrhne i právě v této věci kompromisní eh, návrh. 26. listopadu, to znamená příští středu, proběhne zasedání stínových zpravodajů ve Štrasburku a třetí kolo trialogu proběhne 2. prosince 2014 a já využiju zase ještě této příležitosti, abych poděkovala všem členům vyjednávacího týmu, stejně tak i našim protěžkům z Rady i z Komise za to, jak velice konstruktivně k tomu přistupují a Doufám, že to třetí kolo trialogu bude tak užitečné a plodné jako ty dvě kola předchozí a doufám, že to bude opravdu poslední kolo. Děkuji vám. Eh, děkuji, ano, já mi děkuji všem, kdo se podělí na tomto trialogu, je s nimi velká práce a vím, jak je složité takovéto jednání v rámci mandátu, kdy eh, probíhá takové jednání. Myslím, že tady došlo k velkému pokroku. Měl by k tomu někdo eh, nějakou poznámku? Nikoli, tak můžeme pokročit dále. Eh, chtěla bych vám ještě říct, že zjednodušení eh, převodu motorových vozidel je téma, které je odloženo na eh, budoucí zasedání. Takže přejdeme k dalšímu bodu. Paní Gal Peles je zde zpravodajkou a jde o zprávu a řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru. Já tedy prosím zpravodajku, aby přednesla své poznámky. Děkuji vám. Já bych chtěla hovořit maďarsky. Ráda bych se s vámi podělila o informace eh, k tomuto tématu. Eh, myslím, že by bylo dobré některé věci zdůraznit a objasnit. Toto je zpráva, eh, která je součástí eh, takového balíčku. Je to vlastně třetí zpráva o zprávě a řízení jednotného trhu. Je to tedy balíček tří zpráv Eh, který se týká nyní již eh, Evropského semestru 2015. Jde o to, aby se posílila zpráva a řízení na jednotném trhu a to je spojeno také s vytvářením jednotného pilíře a to je vynikající příležitost, jak vytvořit takovýto jednotný pilíř pro jednotný trh. V návrhu své zprávy jsem se věnovala především klíčovým oblastem, které jsou velmi důležité eh, pro posílení ekonomiky. Ráda bych eh, uvedla několik studií, například eh, náklady, kdyby nebyla Evropa, takzvané náklady na non-Europe. Eh, to je tedy studie o tom, jaké příležitosti přináší jednotný trh, jak je možné trh, jednotný trh dále prohlubovat, tak jak jsme o tom také již diskutovali v tomto výboru. Myslím, že kvantitativní statistiky o provádění legislativy jednotného trhu nestačí. Bylo by lepší, kdybychom měli přístup také ke kvalitativní informaci. Například bych si dovedla představit, že bychom například použili klíčové ukazatele EU o některých sektorech jednotného trhu a získali informace, které hodnotí jednotný trh, protože takovéto klíčové ukazatele eh, již existují. Jak víte, Krize prokázala, že Evropa musí prohloubit svůj ekonomický model a obnovit konkurenceschopnost. My tedy pokračujeme, potřebujeme veřejné financování, veřejné investice. Velice často se ukazuje, že tady jsou některé nevyužité potenciály jednotného trhu, které nebyly plně využity. Já si myslím, že Unie eh, musí podporovat členské státy, aby se eh, dále rozvíjela, posilovala přeshraniční obchod. Potřebujeme ze strany eh, členských států, aby eh, drželi krok s technologickými změnami, protože technologické změny probíhají tak velice rychle eh, Posílení jednotného trhu eh, má za cíl posílit celý ten hybný stroj růstu eh, Evropské unie. Chceme zlepšit kvalitu života evropských občanů a chceme jim poskytnout další příležitosti. V mé části jsou tři velké části, které bych stručně ráda popsala. První kapitola. To je vytváření pilíře jednotného trhu v evropském semestru. Eh, tato část popisuje ekonomické eh, politiky a politiky zaměstnanosti a zdůrazňuje, jak důležité je je koordinovat a jak důležité je zahrnout reálnou ekonomiku do eh, této koordinace. Jinak by aspekty reálné ekonomiky zůstaly mm, zapomenuty na okraji a když hovoříme o koordinaci v rámci evropského semestru, musíme právě mít na mysli tuto reálnou ekonomiku. Pilíř jednotného trhu se tedy musí věnovat ekonomickým prioritám a klíčovým oblastem pro růst. A tady bych chtěla uvést, že italské předsednictví přišlo s novou iniciativou eh, v polovině přeskumu, eh, v polovi, období poloviny přeskumu eh, a navrhuje nový přístup k jednotnému trhu. To si myslím, že by mohlo být velice dobrý krok vpřed správným směrem. Jaké jsou tedy cíle? Chceme posílit zprávu a řízení jednotného trhu. Chceme obnovit politický dohled na nejvyšší možné úrovni. Myslím, že musíme nechat stranou jakékoliv umělé eh, odlišnosti eh, mezi evropskou úrovní či eh, úrovní členských států. Musíme vytvořit účinnější nástroje a účinnější metody. Také je velice důležité, abychom posílili již existující legislativu a využívali ji mnohem účinněji. Co k tomu potřebujeme? posílit a dále rozvinout již existující mechanismy a vyvinout lepší synergie. Potřebujeme lepší systém ukazatelů, abychom byli schopni měřit integritu jednotného trhu. Víme, že eh, byla eh, tedy zpráva výboru o výročních ukazatelích růstu. A to nám ukazuje, jaké jsou hlavní ekonomické priority a jak posilovat konkurenceschopnost konkurenceschopnost. Mohli bychom si představit hlubší demokratický proces, který by se týkal koordinace priority jednotného trhu. Takový proces by zahrnoval plně národní priority při respektování prerogativ a práv pravomocí Evropského eh, parlamentu a zahrnoval by také sociální partnery. Dále je tady část, která se týká ještě nevyužitých eh, potenciálů. Tady se odkazuji eh, na studie, které již zazněly ve výboru IMCO, například volný pohyb zboží, osob, mm, veřejných zakázek, digitální jednotný trh, ochrana spotřebitelů, doprava, energie. To všechno jsou klíčové klíčové oblasti eh, v oblasti dopravy a energetiky. To jsou oblasti, které jsem do své zprávy nezahrnula, protože to spadá do pravomoci jiných eh, výborů, takže tyto eh, priority jsem vynechala ze své zprávy. Potřebujeme hodně koordinační práce a potřebujeme rozvíjet další aspekty, které jsou spojeny s politikou jednotného trhu. Musíme přinášet eh, návrhy, které se toho všeho čekají, týkají. A třetí část mé zprávy se týká nástrojů pro eh, posouzení a hodnocení nástrojů na zprávu a řízení jednotného trhu. Já vycházím z předpokladu, že máme mnoho legislativních nástrojů, které možná jsou v tom souboru trošku matoucí. Potřebujeme tedy zajistit správné provádění všech těchto nástrojů, abychom viděli skutečné eh, pozitivní dopady v ekonomice. Eh, máme statistiky o provádění v členských státech Víme, že některé členské státy jsou, mají jisté spoždění eh, při transpozici eh, těchto eh, legislativních nástrojů, někde jsou dokonce řízení pro spoždění. A již v období transpozice je velké množství potenciálu, které není využito. Jak jsem řekla, třetí část mé zprávy je závěrečnou částí a v této závěrečné části se odkazuji na potřebu silnější zprávy a řízení jednotného trhu. To, má, to velmi potřebujeme. A také zdůrazňuji, že bychom se mohli dostat do situace, kdy ještě zbývající překážky budou odstraněny a všechny vrstvy budou moci využívat svých práv a požívat plné svobody, která v rámci jednotného trhu má být zaručena všem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Na závěr bych eh, tedy řekla, že jsem připravena odpovědět všem eh, na, otáb, na případné otázky. Děkuji. A teď se obrátím na každého stínového zpravodaje a pak teprve otevřeme rozpravu. Takže za SAD tady máme pana kolegu Gutiereze Prieta. Děkuji, paní předsedko. Také bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za její práci. Myslíme si, že v této první zprávě balíčku těch tří sdílíme tu strukturu zprávy, nicméně myslíme si, že je třeba se více zaměřit na některé otázky já si myslím, že všichni víme, že evropský semestr to je tedy proces, který jsme zavedli před čtyřmi lety, abychom podpořili hospodářský růst, koordinovali makroekonomické politiky a tím podpořili hospodářský růst a, a vylepšili vytváření pracovních míst. Nicméně je tedy uh, zvláštní, že čtyři roky poté Evropská komise a zde Evropský parlament již řekli mnohé, co je třeba, aby členské státy udělali, konsolidovali fiskálně, upravili veřejné finance, provedli strukturální reformy, aby vylepšili konkurenceschopnost, ale tedy na co je třeba dávat pozor, to, že členská unie říká hodně, co má dělat členské státy, tedy podpoří ten hospodářský růst a tady se očekává, že v nadcházejících letech bychom mohli narůst o nějaká 4% HDP, pokud vytvoříme opravdu schopný jednotný trh, ale tak nějak pořád zůstáváme nějak na půli cesty, takže si myslím, že třeba povolávat Eh, na Evropskou komisi, na členské státy, abychom dělali víc. Je třeba opravdu, abychom rostli víc, více se rozvíjeli, měli víc pracovních míst. A musíme takto začít. Opravdu musíme apelovat na všechny ty zúčastněné aktéry, aby opravdu se chopili svých eh, zodpovědností a dělali více toho, co můžeme dělat v rámci evropského semestru. Vylepšit konkurenceschopnost, vylepšit naše uh, veřejné finance a vytvořit opravdový, mocný, jednotný trh. A aby to byl jednotný trh, tak to není jenom o odstraňování bariér, odstraňování cel. Ten jednotný trh má tu mnohem větší potenciál, um, než um, jak si můžeme takto představit. Já si myslím, že aby měl konkurence, abychom měli konkurenceschopný jednotný trh, tak je zapotřebí, aby evropské podniky, ty malé a střední, tak zejména ti takoví, kteří si přejí mít přístup k nějaké veřejné zakázce v jiném členském státě, měli opravdu lepší příležitosti. A proto musíme udělat několik věcí. V první řadě zlepšit legislativu, Eh, udělat vše tak, aby byla homogenní, aby všichni okamžitě transponovali ty nejrůznější směrnice, které již existují na evropské úrovni, ale členské státy ne, k tomu nevždy přistupují. No a pak je tu také otázka kontroly protože jsou nejrůznější právní úpravy na členském trhu na, mezi členskými státy, ale ta otázka dohledu je odlišná. V posledním období se objevují nejrůznější zprávy o tom, jak v různých členských státech to různě funguje a opravdu ani pokud tu nebudeme mít tu fiskální oblast na podobné úrovni, tak budeme pořád roztříštěni a bude to mít negativní dopad na naši ekonomii. Takže pokud existujeme svobodu eh, pro zboží, pro volný pohyb, tak musí opravdu něco takového existovat pro naše pracující. A proto tedy máme tady také i tu zprávu pro vnitřní ehm, trh, aby existovala opravdová svoboda, rovné podmínky a příležitosti pro pracující v evropském hospodářském prostoru. A pak je tu také otázka infrastruktur, protože abychom tu měli jednotný trh, který by zlepšil rovnost příležitostí, poskytl tyto příležitosti, tak musíme opravdu vylepšit infrastruktury. Například v tom digitálním jednotném trhu. Nemůžeme si zde myslet, že snížíme nerovnosti Eh, například vůči Spojeným státům, kde jejich jednotný digitální a obchodní trh je velice rozšířen, rozvinut, tak se nám to nepodaří, pokud u nás v Evropě nevylepšíme infrastruktury, interkonekce, otázku energetiky, otázku železnic, propojení železnic, spojení železnic a přepravy cestujících a zboží a podobně. Takže opravdu, abychom tu měli konkurenceschopný trh, musíme zajistit eh, také rovné příležitosti pro občany, pro naše podniky a podpořili naše hospodářství. A na závěr, podobně jako jsem začal, chtěl bych opravdu apelovat na to, že v době, kdy Evropa si přeje větší konkurenceschopnost, dochází naopak k obrovské platové devalvaci, snižuje se evropský sociální model, dělají se tu určité kroky proto, aby se podpořila naše konkurenceschopnost, e, snažíme se zejména exportovat, ale tak nějak jsme nevytvořili a nepodpořili ten opravdový potenciál jednotného trhu. Před několika dny jsem se setkal se zástupci určitých kooperativ ve Španělsku a ti nám řekli, že pro ně by bylo možná mnohem jednodušší se dostat k veřejným zakázkách v jiných částech světa, než tady v Evropě, třeba někde v Saudské Arábii nebo na jiných kontinentech. Je to prostě pro ně tady v Evropě složitější. A myslím si, že toto tomu by takto v dnešní Evropě nemělo být. Takže opravdu já sdílím tu strukturu zprávy, sdílím většinu, co je v ní obsaženo, ale myslím si, že bychom se měli více zaměřit na tu kritiku a vynakládat větší nátlak na komisi aby se podpořil ten eh, proces evropského semestru a došlo k vytvoření opravdového jednotného trhu a abychom ponechali takových těch dalších receptů, které se uplatňovaly doteď, které nakonec vedly k úplné pracovní chudobě a neměly dobré výsledky. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. A za ECR jsem zpravodajkou já, takže se já vyjádřím také k této zprávě. Já jsem byla také jednou z těch zpravodajek, k balíčku šesti, kterým se vlastně zavedl evropský semestr, takže určitou tu minulost a tu diskuzi si pamatuji. Evropský semestr byl původně zamýšlen proto, aby umožnil členským státům si vyměňovat ty nejlepší postupy, aby pomohlo určitým státům, aby se plnily také závazky vyplývající z paktu růstu a stability. Nezamýšlelo se, že to bude nástroj pro Evropské unie, kterými by se řešily makroekonomická zpráva, ekonomické situace některých členských států. Takže určitě jsou tu některá citlivá témata pro některé členské státy, co se týče jejich národních politik. O tom se také diskutovalo v rámci semestru. Tedy, pokud implementace těch, eh, toho jednotného trhu eh, se vylepší na evropské úrovni, tak by to mělo pomoci vylepšit konkurenceschopnost, růst, vytváření pracovních míst. No a otázkou, jak toto vylepšit, tu implementaci, prostřednictvím evropského semestru. Toto by mělo mít výhody a přínos pro evropské hospodářství i pro hospodářství jednotlivých států, ale pouze pokud se to bude provádět dobře. A pokud si toto přejeme, aby jednotný trh měl přínosy z řádné implementace, tak si myslím, že Paní zpravodajka dělá dobrou práci, když se snaží, aby se tento náš výbor soustředil a zaměřil na ta témata jednotného trhu, konkrétně tedy na otázky implementace a myslím si, že náš výbor by se měl i nadále zaměřovat opravdu na ta témata, které spadají do naší pravomoci a nezaměřovat se na otázky jako platy, zaměstnanost a podobně. To bychom se vměšovali do pravomocí jiných výborů a proto samozřejmě já souhlasím, to jsou velice závažná témata, ale nepřejeme si tak nějak rozmělnit to, co budeme, eh, nebo s čím bychom měli přispět my eh, za náš výbor tom, abychom tedy podpořili růst a rozvoj. No a vzhledem k tomu, že jsou to různá citlivá témata pro eh, různé členské státy, potřebujeme respektovat princip subsidiarity, proporcionality a také diverzity a opravdu se zaměřit na tu oblast, kde jsou ty největší přínosy, aniž by to mělo jít nějak na úkor té evropské různorodosti. Takže, jak si asi pamatujete, ta studie komise byla představena na posledním zasedání. Bylo zdůrazněno, že tady není nějaké zázračné řešení, který by se ta situace okamžitě vylepšila. Potřebujeme ale zajistit to, že vše bude flexibilní a bude se to moci také usměrnit v případě změněných situací, protože v opačném případě by to mohlo mít negativní dopad na jinou oblast, protože se zase zaměříme na jinou cílovou oblast, takže toho je třeba se vyhnout musíme nahlížet na ty oblasti v rámci jednotného trhu, kde jsou opravdové bariéry pro podniky, pro naše spotřebitele, protože naším záměrem je odstranit byrokracii a navýšit tedy ten eh, interní obchod, pracovní místa a paní zpravodajka správně říká, že zapotřebí se zaměřit na tu oblast růstu tedy zaměřit se na konkrétní oblasti spíše než být vágní, ze všeobecňovat. Tedy zaměřit se na ty konkrétní oblasti, spolupracovat se zapojenými organizacemi, tedy sektorově s těmi různými aktéry, zástupci a zaměřit se na to, abychom zjistili, proč jsou tam bariéry, proč to někde i třeba v legislativě nefunguje Zavedli jsme tam určité ukazatele a říkám to v množném čísle, protože jich asi bude hodně. A zase je to důležité proto, abychom nepřesouvali naši pozornost na jiné oblasti. To jsme projednali, nebo je třeba ještě projednat s účastněnými stranami velice dopodrobna, abychom si potvrdili, že ten přístup je správný a že to budou opravdové ekonomické přínosy a podobně jako v jiných, eh, proti tedy jiným oblastem toho evropského semestru, které se zaměřují na veřejnou oblast. Tady ten jednotný trh má mnohem větší dopad na široké hospodářství, takže je důležité, aby byl řádně eh, připraven, abychom tu měli opravdu dobré postupy, respektovali principy eh, toho think first small, a zaměřili se na širokou škálu technologií a zapracovávali do našich analýz také hodnocení expertů dostupné ukazatele prokazují, že příslušná legislativa nebyla řádně implementována. Nad tím se musíme zamyslet, proč je tomu tak, která pravidla tedy ještě nejsou implementována a podobně. Já bych tedy doporučila, abychom se zaměřili na ty ukazatele, které již byly například eh, využívány eh, v jiných eh, mezinárodních jurisdikcích, abychom mohli určité témata porovnat a zaměřili se na takový, řekněme, i globální rámec, abychom opravdu provedli velice užitečnou práci, abychom to mohli porovnat eh, se zbytkem světa, ale také samozřejmě i s situací v Evropě. A za Alde Antanas Guga. Thomas. <laughs> That's okay. Andreas is a nice name, yeah. I wish I had Andreas. Uh, ano, Andreas. Eh, škoda, že se dobrý Andreas, to by bylo jednodušší. Ale bohužel ne, nemenuji se Andreas. Děkuji vám, děkuji za tuto úspěšnou zprávu. Má dobrou strukturu, eh, obsahuje řadu věcí, eh, soustředuje se na různé aspekty jednotného trhu. Já bych chtěl zdůraznit důležitost provádění evropského semestru. Myslím, že mnoho lidí u nás doma neví, co to znamená u nás. Eh, v Litvě si možná myslíme, že je to něco jako část školního roku, jedna polovina školního roku. Takže soustředit se na to, co to znamená a co v, tomto, v této oblasti chceme udělat. Jinak by nemělo eh, smysl soustředit se na tento pilíř eh, v jednotném trhu. Myslím si, že tady je jedna velká výzva. Členské státy eh, musí mít jistotu, že to, co jim nabízíme, je hodnotné, má to smysl a pak to tedy také provádějí, že má smysl s tím začít. A myslím, že v některých případech došlo k velkému pokrosu, pokroku. A já bych rád předložil několik pozměvacích návrhů, tí, které jdou tímto směrem. Uh, Eh, zaměřit se na eh, provádění eh, priorit z roku 2014. Myslím, že je tady jeden klíčový aspekt. To je úloha národních parlamentů v celém procesu. To, aby se národní partneři opravdu stotožnili s těmito tématy, s těmito cíly, to je velice důležité, protože veřejnost v našich zemích musí vědět, co znamená evropský semestr já to opakuji, ale já to budu opakovat ještě znovu, dál a dál. Eh, protože já, když se zeptám kohokoliv ze svých voličů, tak zjišťují, že oni neví, eh, co to je. Všichni bychom se takto měli ptát eh, a zjistit, že když neví, co to znamená, je třeba s tím něco udělat. Pak je tady další velký potenciál, který je v oblasti digitálního prostoru. I veřejné služby se stávají digitální a to je důležité, aby byly účinné. Potřebujeme, aby zpráva byla rychlejší, účinnější, ale vnější. Věci se stále vyvíjejí, ale zdá se, že my zatím pokračujeme spíše hlemíždím tempem. Ehm, ehm, co nám to přináší? Proč eh, to eh, přináší někomu účinnost a jiným ne? Eh, je to také jistě i otázka Eh, pracovních míst. Ano, když chceme, aby byla zpráva účinná, tak to i znamená, že tam bude pracovat méně lidí. Některé, někteří budou propuštěni. I o tom musíme hovořit. A pak je tady otázka ukazatelů. Já bych chtěl navrhnout i některé nové ukazatele, které se objevují v tabulce výsledků. Máme teď tři tabulky výsledků. Je tady eh, tabulka pro digitální agendu a mechanismus Eh, tohoto ukazatele a jeho přidaná hodnota eh, je samozřejmě důležitá. Digitální, tedy tabulka digitální agendy eh, se tady nezmiňuje a já bych tady navrhl některé, některý nový ukazatel. Taková tabulka by měla také ukazovat, v čem spočívá ten smysl protože důležité je ukázat, že to přináší pozitivní věci. V tom je i ta srovnávací tabulka důležitá, protože ukazuje to poselství, které chceme předat dál. Eh, to jistě, to nejjednodušší by bylo eh, statistikami ukázat, že jsme dosáhli výsledků, kterých dosáhnout chceme. Je to vlastně takové určité inženýrství v té oblasti statistik, ale já myslím, že my potřebujeme ukazatele, které nám přinesou eh, obraz a pomohou nám dosáhnout těch cílů, které jsme si stanovili. Děkuji vám. Děkuji Antonasi. A dalším řečníkem je Denis Dojong, ale já mám pocit, že tady není tak v tom případě Pascal Durand za zelené. A bude chtít někdo, kdo není s jiným zpravodajem, také hovořit? Vicky. Děkuji, Vicky. Samozřejmě stejně jako ostatní bych nejprve rád poděkoval zpravodajce za práci, za tu vynikající práci, kterou odvedla, která už vlastně umožnila stanovit určité principy. Několik stručných připomínek, protože si myslím, že mnoho zde již bylo řečeno a domnívám se, že některé z mých připomínek asi nutně nebudou předmětem kolektivního souhlasu. Takže samozřejmě i první věc, myslím si, že zde hovoříme a ono se to stalo už téměř takovým náboženstvím, jak v Evropě, tak ve všech zemích se stále hovoří o růstu. Doufám, že růst se znovu vrátí a že se vrátí rychle, protože pokud se nebudeme snažit hledat řešení té krize, kterou zažíváme, jinak než růstem, tak se obávám, že se to bude v určitém okamžiku všechno ještě zhoršovat a zostřovat. Pokud chceme hovořit o oživení ekonomické, ekonomiky evropské, a to si myslím, že je nejvhodnější pojem a nejvíce konsistentní s tím obdobím, které prožíváme, tak my za zelené si bychom chtěli skutečně používat zde ten pojem udržitelný. Někdy se to systematicky spojuje a my bychom chtěli, aby to byl takový inteligentní způsob dlouhodobého rozvoje jednotného trhu. Je zde ta potřeba dlouhodobého rozvoje a jedna z příčin současné krize je krátkodobá vize, zejména v oblasti finanční vize, tedy v oblasti podnikání a v oblasti vytváření, produkování přidané hodnoty. Všechno toto je potřeba eh, vidět eh, v té logice dlouhodobosti a kontinuity. A to tady tu, ten pojem dlouhodobosti, udržitelnosti jsme trošičku ztratili ze zřetele a myslím si, že musíme znovu toto mít na paměti a pracovat na tom, pokud chceme zajistit budoucnost, zejména dnešní mládeži. Toto je tedy úvodní připomínka, pravděpodobně nebude s ní eh, všeobecný souhlas s touto otázkou otázkou. Potom je zde další bod, u kterého bychom možná měli zdůraznit, abychom byli trošičku nad rámec těch prin zásadních otázek. Hovoří se zde v té zprávě správně o nutnosti boje proti daňovým podvodům. Domnívám se, že i zde můžeme získat prostředky boje proti podvodu, ale jedn, první odpověď v tomto boji proti podvodům by bylo směřovat k věcí eh, konvergenci. Eh, já nehovořím o harmonizaci fiskálních systémů je, jsou, je zde dlouhá cesta, je zde určité přechodné období a už konvergence vlastně daň, daňová by byla vynikající věc a Takové by pomohla řešit vlastně daňové úniky a konkurenci v daňové oblasti, takže toto je věc, kde by se ta zpráva možná dala ještě doplnit. Potom, co se týká otázky práv spotřebitelů, zde jsou dva body, které se mi zdají, že by se měly opravdu připomenout. Jednak je to záležitost hodnocení a dodržování hromadných žalob v oblasti spotřebitelské. Toto je velice důležité, to je pokrok, kterého bylo dosaženo a bylo by potřeba dbát skutečně na to, aby to bylo efektivní a skutečně realizováno lidé, kteří už se mnou trošičku hovořili, zejména co se týká délky spotřeby, eh, životnosti podniků, eh, pardon, produktů, eh, záruk a tak dále. To trošku to souvisí s tou definicí doby používání, doby spotřebu pro, produktu a myslím si, že toto je velice důležitá věc. Takže domnívám se, že jsem prošel zhruba co nejrychleji a co nejméně polemicky tedy uh, těch několik přání nás zelených, pokud jde o tuto zprávu. Děkuji za pozornost. No, děkuji. A je tady prosím někdo z EFDD jako stínový zpravodaj? Není tomu tak, tak prosím, Valery. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat zpravodajce za vynikající práci a ucelenou práci, která se zabývá všemi tématy týkajícími se jednotného trhu. Zcela souhlasím s cíly, abychom pokračovali v této integraci jednotného trhu, samozřejmě v oblasti ochrany spotřebitelů, harmonizace pravidel jednotného trhu, potom samozřejmě v oblasti daňových záležitostí. Mohli bychom se také pokusit více bojovat proti sociálnímu dumpingu, který někdy prostřednictvím jednotného trhu služeb může tedy nastávat. Potom je zde určitá pochybnost, nebo kladu si otázku, a o tom bych se chtěla zmínit. V odstavci 11 se hovoří o určité právní nejistotě, kterou pocitují soukromí investoři. Já si kladu otázku, jaký má vlastně smysl to, co nazýváte právní nejistota, protože zde nejsme v prostředí, kde bychom měli nějakou právní roztříštěnost a domnívám se, že zákonodárci, k těmž tedy evropští tedy, vytvářejí legislativní akty s cílem ochraňovat spotřebitele, zajišťovat úroveň sociální ochrany, ochrany spotřebitelů, ochrany životního prostředí a kladu si otázku, zda prostřednictvím této eh, nebo myš, za myšlenkou této právní nejistoty možná bychom se nestí, neskrývají určité třeba stížnosti některých investorů. Zdá by se nejednalo o odchýlení se pravidel některých investorů a veře státních orgánů. Já myslím, že možná to není úplně správné hovořit o tom v té právě. Samozřejmě je také v odstavci 18 se hovoří o některých těch obchodních podmínkách, takže myslím si, že by to zasluhovalo ještě určitého vysvětlení a pokud by to bylo takto myšleno, tak by to mohlo být poněkud problematické v této zprávě. Děkuji. Andreas. Eh, Andreas. Děkuji, paní předsedkyně. Já si také myslím, že zpráva kolegyně Galpelč je, se opravdu velice hodná do té řady těch zpráv, které již byly vypracovány například panem Koferatým. Je to vlastně jedinečná možnost pro Evropský parlament v rámci tohoto evropského semestru vlastně připomenout členským státům jejich sliby, jejich závazky. Když se tady zaznělo, že občané se někdy ptají, o co jde vlastně v, tom, v rámci toho evropského semestru, když španělský kolega hovořil o daňových problémech, Někdy tomu je tak, že se mnoho hovoří o Evropě, ale členské státy vlastně relativně eh, málo se zabývají tou vysvětlovací kampaní. Například třeba ve Španělsku jsou možná jiné problémy než v Německu, ale v, mnoho, v mnoha oblastech nebo v jedné oblasti jsou ty problémy stejné a to, že ne, to, co se slibuje, se ne vždycky splní. A bylo, je tedy vhodné samozřejmě připomínat členským státům na to, to, k čemu se zavázali v rámci rady a co bohužel, dopo, kde doposud ještě zcela nevyužili svůj potenciál, i protože právě Národní parlament by vlastně tam přebírá někdy ty záležitosti, o čem se zmiňovala eh, komise. Každý trošičku si hraje na svém písečku, místo toho, abychom se opravdu podívali v rámci Evropy jednotně na ty sliby, které nebyly splněny a snažili jsme se proto něco udělat. Takže si myslím, že je důležité, že proces evropského semestru by měl být využit nejen k tomu, aby se hovořilo o růstu, to samozřejmě eh, je důležitá věc, ale jsou tam konkrétní jednotná opatření, eh, o kterých se zpravodajka zmiňuje, také samozřejmě se zde hovoří tedy o těch eh, daňové konferenci. Myslím si, že naším úkolem je, a to si myslím, že zde jde ta zpráva správným směrem. Konkrétně říci, jak například bychom tedy od, mohli odpovědět španělskému kolegovi, tak, protože vlastně malé a tak, aby malé a střední podniky ve všech členských státech měly eh, k dispozici stejné možnosti. To je samozřejmě ten cíl, ale teď jde o to prosazování v jednotlivých členských státech. Toto je tedy parlament, který, eh, tedy proces, který musí být prováděn ve spolupráci s národními parlamenty parlamenty tak aby občané skutečně měli, si uvědomili nebo získali ten pocit, že Evropa funguje lépe. Vnitřní trh, jednotný trh hraje samozřejmě v rámci Evropského parlamentu velice důležitou eh, roli a naší úlohou je podívat se na to, jak toto všechno lépe skloubit a společně rozvíjet. Děkuji. Já, Ano, děkuji. Já bych v podstatě chtěla říci to podobné, o čem již hovořil kolega Šváb i my další předřečníci. Musíme zdůrazňovat to, že aby si skutečně členské státy připomínaly, že učinily určité sliby, předložili určité návrhy, které nebyly uskutečněny, nebyly splněny oni, exist, mm, oni někdy nejen, nejde o to ukazovat, že vznikají nějaké pěkné projekty, o kterých se hovoří, ale je třeba e, členským státům připomínat, že nejen je důležité hovořit o těch projektech, ale také je skutečně realizovat ty sliby, které učinili. A toto se bohužel vždy neděje. Ono to jde tím směrem, o, če, o čem se zmiňovala paní Dirán, že nesmíme zapomínat na to, co jsme Eh, realizovali v minulém eh, legislativním období v tomto parlamentu, že tedy jednotný trh nemůžeme vidět pouze z hlediska hospodářského rozvoje, ale také z hlediska dopadů eh, účinků toho vnitřního trhu jednak na životní prostředí, ale také na sociální oblast. To znamená dívat se na dopady těch legislativních aktů, které zde schvalujeme a také na, samozřejmě na důsledky pro spotřebitele. A musíme velmi dbát na to, abychom e, nekladli přílišné, přílišná omezení, ale abychom ten růst o kterém hovoříme, aby to byl kvalitativní růst, ne jakýkoliv růst. Vydělávat víc peněz to není ten růst, který my chceme, ale vytvářet více pracovních míst, a to dobrých pracovních míst, tak aby vlastně ten život, životní podmínky občanů Evropy se zlepšovaly. To jsou ty cíle, které my máme a to samozřejmě také musí vyplývat z toho, co zde děláme, proto bych chtěl poděkovat za zpravodajce zpravodajce za dobrou práci, kterou odvedla. Pokud půjdeme všichni tímto směrem, tak si myslím, že se nám podaří tuto velmi dobrou zprávu i prosadit. Děkuji. Eh, děkuji. Ještě paní Anderson a pak někdo další se může samozřejmě také přihlásit. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce za již eh, viditelné výsledky práce jako stínový zpravodaj pro, také děkuji stínovým zpravodajům za toto panorama, které bylo opravdu velmi kompletní. Eh, co vše je možné vložit do toho celkového souboru týkajícího se eh, evropského semestru. Dovolte, abych vložil několik bodů z možná trošku odlišného pohledu. Nikoli, abych opravoval eh, návrh zprávy, ale spíš, abych přidal ještě některé další dodatečné věci. Já myslím, že je něco eh, společného mezi tím, co řekl Andreas Schwab a paní Gebhardt. A to je otázka politiky, politického přístupu k tomuto tématu. Vnitřní politika to je většinou soubor odborných a technických předpisů. Když se tedy hovoří o holistickém přístupu, jde vlastně o to eh, postavit se k tomu politicky. V jaké situaci se nacházíme? My se pouštíme do eh, prvního semestru v roce 2015 s řadou e, obav. Je tady e, protázka G, skupiny G20, ale mnozí se obracejí právě na Evropu a ptají se, co s tím budete dělat. E, uvízli jste v jakési stagnace a ta stagnace ohrožuje celosvětový růst. Máte u vás sami doma velmi mnoho problémů. No, jako, jaké poselství my můžeme z toho vyvodit? Evropský semestr, jak bylo před chvíli připomenuto, je nástroj, který vlastně vznikl v období krize a je to eh, nástroj či mechanismus, který je eh, představován jako snaha vytvořit v Evropě makroekonomická pravidla, aby bylo možné konsolidovat eh, a oživit evropskou ekonomiku. A to je ta první věc, kterou musíme jasně sdělit. Jestliže si myslíme, že je nezbytné provádět eh, makroekonomické eh, akty, abychom posílili Evropu, pak si myslím, že k tomu ale musíme dodat, že potřebujeme i mikroekonomickou dimenzi. Mikroekonomická dimenze, co tady někteří z vás ostatně také řekli, eh, to zahrnuje klíčové slovo malé a střední podniky, spotřebitelé. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie se nezbaví krize jen díky makroekonomickým předpisům, jen eh, snahou eh, skloubit makroekonomické politiky členských států. Eh, my děláme něco ještě na doplnění toho makroekonomického aspektu. Tady bylo použit, byl použit termín reálná ekonomika. Pro mě reálná ekonomika zahrnuje i tuto mikroekonomickou dimenzi a za především malé a střední podniky. Další myšlenka. Hovořilo se tady o mm, názorových proudech. Pro mnohé názorové proudy v našich členských zemích otázka eh, evropského semestru je vlastně nějaká taková další eh, sféra omezení či předpisů, eh, že se ještě přidává makroekonomická koordinace. My tedy musíme jasně říci, co navrhujeme. My navrhujeme nikoli omezení, ale naopak svobodu eh, trhu. Ty různé věci, které navrhujeme, navrhujeme proto, aby podnikatelé, eh, například podnikatelé v malých a středních podnicích, to nepocitovali jako omezení či zátěž, ale jako naopak svobodný prostor pro další podnikání. A to je velmi důležité. Větší integrace eh, a zapojení jednotného trhu v evropském semestru eh, nemůže být nazíráno jako zákazy tu i onde a další dlouhodobá omezení, tak by to fungovat nemohlo eh, ze strany Evropské unie pro reálnou ekonomiku. Hovořilo se o ukazatelích. Dnes je opravdu již velmi mnoho ukazatelů a také celá řada srovnávacích tabulek. Podle mého názoru mezi ukazateli je třeba mít také ty body, které ukazují, do jaké míry eh, malí a střední podnikatelé a spotřebitelé využívají jednotného trhu. Tuto dimenzi bychom měli také měřit ukazatelem. A na závěr bych ještě chtěl dodat toto. Hovořilo se také o daňovém soupeření a z tohoto hlediska daňových unicích. Vicky velmi správně řekla, že my bychom neměli se zabývat věcmi, eh, kterými se zabývají jiné výbory, jako například otázka zaměstnanosti či dopravy a podobně. To je naprosto pravda. Nezapomínejme ale, že logika semestru a logika toho, co se snažíme udělat na Evropské unii, to je vlastně, to je přece harmonizace. Harmonizace makroekonomických politik. Víme, že makroekonomické politiky je třeba harmonizovat o to více v eurozóně, ale celkově pro všechny členské státy EU. A já už končím tím, že řeknu, ano, to je velice důležitý aspekt politiky, když zdůrazníme, že to, co tady děláme, to je přece harmonizace. Když tady jsou různé e, směrnice či jiné legislativní texty, e, ty se snaží harmonizovat. Ano, daňová harmonizace také patří k těmto aspektům, ale ne z nějakého ideologického hlediska, ale z hlediska operativního právě v tom, že evropský semestr by měl být určitou příležitostí, jak říci, že tlačíme členské státy do logiky harmonizace, stavíme je tváří v tvář eh, jejich povinnostem, závazkům, které na sebe eh, na různých fórech vzali, ale pak v realitě příliš neuplatňovali. Děkuji. A poslední řečník. Jen rychlá připomínka, pak jedna taková eh, procedurální záležitost. Já velice vítám vykonanou práci v této zprávě a konkrétně tu kapitolu týkající se eh, potenciality jednotného trhu a potenciálu Rusu. To je naprosto klíčové pro náš výbor a podporuji také to, co řekl kolega Sergio Gutierrez. Pak k té procedurální záležitosti. Myslím si, že je to velice příslušné. Je to podruhé kdy se tady v podstatě zabýváme tím, co nespadá do pravomoci výboru. Myslím si, že všichni chápeme, že jednací řád stanovuje v příloze v pravidlu 201, jaká je pravomoc tohoto výboru. A když si to čtu, tak prostě nevidím, jak ochrana podpora ekonomických zájmů spotřebitele a fungování jednotného trhu by nemohlo zahrnovat tak klíčová témata jako infrastruktury a další věci, které právě kolega zmínil. Takže bych byla ráda, kdyby mi to bylo nějak dovysvětleno, aby to bylo opravdu prospěšné těm starším i novým kolegům, protože uh, podstatě to zajímá i naše občany, kteří nás zvodili. My samozřejmě všichni víme, eh, jaké jsou pravomoci našeho výboru, ale myslím si, že je opravdu třeba to podrobit podstatné diskuzi, pokud to takto bude pokračovat. Thank you. Děkuji. Já si myslím, že to je užitečná připomínka, abychom opravdu jasně chápali pravomoci tohoto výboru a ráda bych proto doporučila koordinátoři by měli mít takovouto rozpravu se všemi příslušnými členy, protože já, jakožto předsedkyně výboru, vždy, když si přejeme jakožto výbor mít nějakou zprávu z vlastní iniciativy na určité téma nebo nějaké slyšení na určité téma a pak nějaký jiný výbor se domnívá, že se to dotýká jejich pravomocí, tak by se snažili nás nějakým způsobem zablokovat nebo se do toho nějakým jiným způsobem zapojit. A právě proto koordinátoři já si myslím, že opravdu důležité zodpovědět tady na tuto otázku, takže eh, probíhá i diskuze mezi výbory, například zda tento legislativní text by měl být probírán v tomto výboru nebo výboru pro průmysl. Takže tu existují dvě důležité legislativní složky, kde jiné výbory prostě tam jakoby napadají tu výlučnou pravomoc výboru pro um, průmysl. A protože Náš výbor má takový, řekněme, potenciálně roz, takovou rozsáhlou škálu pravomocí, zejména protože se jedná o digitální trh, tak to jednání mezi námi a dalšími výbory je zřejmě rozsáhlejší, než je to jenom třeba Eh, situace výboru pouze, čistě výboru pro dopravu nebo pro zaměstnanost. Ano, myslím si, že třeba, abychom byli opatrní, abychom se opravdu soustředili na ty oblasti, které se dotýkají implementace legislativy týkající se jednotného trhu. A bylo by užitečné, kdyby to koordinátoři znovu projednali se svými skupinami. Je důležité si ujasnit, jak toto, tuto práci budeme vést. Toto není nějaké poučování ze strany předsedkyně, opravdu to chci říct si jasné, že já i nadále budu obhajovat pravomoci našeho výboru, když tady budou nějaké legislativní návrhy zprávy z vlastní iniciativy, ale opravdu se budu snažit vždycky, abychom z toho vzešli dobře ale opravdu i o tom můžeme hovořit pak na úrovni koordinátorů, ale teď bych se chtěla držet eh, tedy toho, jaké jsou zásadní pravomoci tohoto výboru. No a nyní bych ráda předala slovo paní zpravodajce. Ještě tady asi budou další otázky k pozměňovacím návrhům, ale nerada bych zahajovala druhé kolečko. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům a dalším kolegům za jejich připomínky, za otázky. Všechny připomínky byly velice užitečné a já bych chtěla ještě jednou zopakovat jednu věc. Tím, že jsme stanovili tu strukturu zprávy tímto způsobem, tak jsem chtěla jasně eh, vyjádřit to, jaký je náš záměr. Jaký je náš záměr, když e, se zabýváme otázkou jednotného trhu? My tu neanalizujeme opatření, úsporných opatření, spíše něco opačného, spíše zdůraznit, jaký obrovský potenciál nevyužitý tu ještě existuje. A to jsem chtěla zdůraznit ve zprávě. A myslím si, že dosud ta opatření, ty ukazatele nebyly adekvátní a proto jsem tu požadovala jednotný systém poměřování, jednotný systém ukazatelům. A kolegové řekli, že by bylo dobré, kdybychom se zabývali těmi jednotlivými specifickými opatřeními a že by bylo dobré připomenout členským státům jejich sliby a já jsem se pokusila toto tak nějak dostat do toho textu, ale vy samozřejmě budete mít možnost předkládat pozměňovací návrhy a budeme to moci tedy ještě dodatečně rozšířit. A pak k těm připomínkám jednotlivých kolegů. Eh, kolega Gutierrez, já souhlasím s vámi, že musíme silněji spolupracovat. V podstatě jsem to stanovila v každé jednotlivé kapitole. Musíme mít jasně zaměřenou a silnější spolupráci. Tak toto tam stanovuji v každé kapitole. Zahrnuje to i zapojení národních parlamentů a jejich příslušné zodpovědnosti. v rámci evropského semestru. A jak já na to nahlížím? Myslím si, že to spadá do pravomoci výboru IMCO. Máme dostatečný manévrovací prostor, už jsme předložili i některé návrhy k jednotnému trhu. Energetiku a dopravu tu jsem vědomně nechala stranou a lehce jsem se dotkla jiných dalších oblastí. V těch jiných oblastech se nemůžeme obecně zapojovat, ale nikdo zase nemůže říkat, že tím přebíráme práci jiných výborů. Já jsem se právě takové debaty chtěla vyhnout tím, že jsem to popsala poměrně jasně. Naším záměrem je popsat ten třetí pilíř v rámci jednotné, eh, evropského semestru. Myslím si, že tento přístup byl vhodný, i když o tom ještě můžeme dále hovořit. Dále bych chtěla poděkovat i za to, co řekla paní předsedkyně. Ano, já vím, že vy jste byla jednou z těch zpravodajů eh, k balíčku šesti. Mám také ještě zkušenosti z výboru Ekon, vím, jaké byly cíle toho balíčku, jaké probíhaly debaty ještě tehdy před schválením toho balíčku a vím, že závěrečným cílem nebyl mikromanagement, ale koordinace a výměna nejlepších postupů. A to je právě ten, ta cesta, kterou bychom měli následovat i my nyní. Dále bych chtěla poděkovat kolegům, kteří hovořili o těch ukazatelích a o té tabulce eh, scoreboard. Antanas o tom hovořil, já s vámi souhlasím v tom, že digitální oblast je velice důležitá a měli bychom ji posílit. Nechtěla jsem ale vyloženě jasně jmenovat tu tabulku scoreboard a jiné konkrétní ukazatele. To si myslím, že bude až další krok na té cestě. Kolega Duran, boj proti únikům, to je důležité, když hovoříme o konvergenci a také oblast eh, ochrany spotřebitelů je velice důležitá. Je tu tolik věcí, které by se měly dostat do té zprávy, nicméně myslím si, že ostatně ta první verze tak nějak otevře další možnosti, jak spolupracovat a zapracovat tam další věci. Obdržela jsem otázku o investorech a fragmentacích. A myslím si, že co se týče soukromých eh, investorů a té otázky fragmentace, není to vyloženě otázka fragmentace jednotného trhu. Celá ta záležitost je mnohem složitější. Nemůžeme na to nahlížet jenom čistě z této perspektivy. Odstavec 18, k tomu jsem obdržela písemnou připomínku ano, posílením pravidla pro malé a střední podniky bychom to mohli vyřešit, ale myslím si, že se to také objevuje ve zprávě. A ještě bych chtěla poděkovat všem za připomínky, za dotazy. Možná jsem nezodpověděla úplně všechny, nicméně ještě budeme mít příležitost při naší společné další práci. Jedno setkání se štínovými zpravodaji již proběhlo a dohodli jsme se Eh, že budeme mít velice omezený harmonogram. V podstatě ta lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší už zítra v poledne, to znamená, jsme velice časově omezeni a proto je důležité, abychom se setkali brzy pohovořili si o té struktuře. Takže ještě jednou vám děkuji, paní předsedkyně, a jako vždy jsem ochotná přijímat jakékoliv návrhy. I zítra ráno si mě vyhledejte a můžeme to probrat. Takže lhůta, jak řekla paní zpravodajka, je zítra v poledně. Projednání pozměňovacích návrhů 3. a 4. prosince. Pak máme dodatečnou lhůtu pro dodatečné pozměňovací návrhy, které se přímo týkají té výroční zprávy o růstu a tyto budou předkládány pouze v angličtině a tato zpráva by se měla objevit někdy kolem 9. 29. listopadu. To znamená, tato lhů, dodatečná lhůta bude do 9. prosince, ale musí to být v angličtině. Pak eh, zvážení projednání bude 21. ledna a hlasování na výboru 22. ledna a počítá se s plénem, kde bude zároveň také zpráva od výboru Ekon a, výboru pro zaměstnanost, bude to tady v únoru. Já si myslím, že by bylo opravdu velice matečné, kdybychom řekli něco a jak si postupovali úplně jinak, ale tak to tedy je. A dalším bodem je prezentace Evropské komise o hodnocení dopadu týkající se ochrany nezveřejněného know-how a obchodních informací, těch takzvaných obchodních tajemstvím, před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněným. Tak, budeme mít světlo. A Neobávejte se, světlo se k nám vrátí. Hlavním příslušným výborem je výbor Jury, navrhovat eh, zpravodajkou je Constance Le Grip a eh, Michel Parvasi za ITRE. Takže Mariano Fernández Seles za komisi so we can have the lights out. Můžeme tedy zhasnout, abychom lépe viděli diapozitivy. Nebo vy to můžete takto vidět dobře? Děkuji, paní předsedkyně, dobré odpoledne vám všem. Jsme velmi rádi, že výbor IMKO nás pozval, abychom vysvětlili náš návrh já myslím, že řada eh, diapozitivů vám budou již eh, známá. My jsme přednášeli již prezentaci v Jury a v ITRE. Doufám, že to nebude nudné pro vás. První tři diapozitivy eh, ukazují, proč se komise rozhodla předložit legislativní návrh. Víme, že podniky utržují některé informace jako tajné, jako důvěrné. A to z důvodu výzkumu i obchodních aspektů. Mohou být klíčové, důležité pro jejich konkurenceschopnost. Eh, Tato informace je tedy sdílena i s některými partnery z důvodu výzkumu či výroby a podobně v rámci jednotného trhu. Nicméně, je tady i rostoucí nebezpečí, že by e, tyto informace, tyto důvěrné informace mohly být e, zneužity. Každá pátá, každý pátý podnik e, o tom hovoří a proto je důležité, aby existovala legislativa, která by zabraňovala nelegálnímu získání takovýchto informací. Tady samozřejmě je také vnitrostátní legislativa, která je chrání tyto podniky ale vidíme, jak to vypadá s vnitrostátní legislativou. Je tady také celá řada políček, která jsou prázdná. Eh, vnitřní trh je eh, ovlivňován takovýmito postupy a také se eh, omezuje možnost růstu, když dojde k neužití takových informací. Konkurenceschopnost podniku je také ohrožena a podniky čelí většímu riziku. Komise tady navrhuje harmonizaci um, občanského práva v této oblasti. Chci zdůraznit, že nenavrhujeme žádnou harmonizaci trestního práva uh, a to podle článku 113 uh, smlouvy. A teď možná ještě zajímavější říci, co je obsaženo v návrhu komise. Jádrem návrhu je uh, rozsah ochrany v článku 2 až 4. V článku 2 říkáme, že tedy podle definice, která existuje v dohodách TRIPS, je, co je předmětem ochrany dále. Eh, v dalším odstavci jsou uvedeny postupy, eh, otázka stanovení eh, obchodního tajemství, hovoříme například o průmyslové špionáži, hovoříme také o Eh, zveřejnění tajemství, odhalení tajemství, které původně bylo chráněno a také z neužití. Eh, otázka je stanovena tak, že není možné porušit obchodní tajemství, ke kterému se zavázaly, k jehož respektování se zavázaly podniky eh, Například eh, nepovažujeme za nezákonné zveřejnění obchodního tajemství v případě, že je to ve veřejném zájmu. Eh, eh, dále tady definujeme také ochranu všech zúčastněných stran, to znamená i konkurentů, zaměstnanců a partnerů. A hovoříme také o výjimkách obchodního tajemství. Například Eh, eh, některé objevy a některé eh, další aspekty nejsou v rozporu s, poruš, nejsou v rozporu s ochranou obchodního práva. Například i konkurenti mohou mít podobné zaměření výzkumu, mohou také některé věci objevit ve svém vlastním výzkumu a pak je zveřejnit. Další odstavec článku 4 se odkazuje Eh, na Code of Conduct, tedy ehm, etický kodex, o kterém se také hovoří již ve třetím článku. Eh, takový kodex musí být vyváženým způsobem eh, přijat. Je tady samozřejmě respektování ehm, svobody z projevu, tak jak je to také zaručeno v článku 11 základní charty, dále otázka ochrany legitimních zájmů. Možnosti nápravy. Tady jsou eh, uváděny samozřejmě konkrétní postupy, eh, jako je očkodnění za utrpěnou škodu a podobně. Je také možnost eh, za, za, zabavit zboží, které porušilo obchodní tajemství. A také navrhujeme alternativu k když eh, třetí strana jednala v dobré víře a pak eh, mm, nemůžeme připustit, že eh, původní firmě bude pouze zaplacená oprávněná odměna. Myslíme si, že náš návrh je vyvážený. Nevytváříme další právo v oblasti duchovního vlastnictví a Eh, máme tady určité pojistky, které se týkají proporcionality, jako například test proporcionality a také jsou tady pojistky Například v článku 7, kde je omezené období na dva roky, kdy konkurenti, zaměstnanci a podobně musí respektovat obchodní tajemství. Dále v odstavci 2 článku 6 eh, také hovoříme o dalších pojistkách, eh, například zajištění eh, důvěrnosti obchodního tajemství, o tom hovoříme také v článku 8 Důležité je připomenout v tomto bodě, že to není text plné harmonizace. Členské státy mohou přijmout eh, ochranná opatření, která jdou ještě dále za tento rámec. Eh, to, co je navrženo v našem návrhu, eh, je ta základní úroveň, není možné jít pod tuto úroveň, ale je možné v členských státech jít ještě nad rámec této základní úrovně. To je tedy takový celkový obraz. Myslíme si, že tady jsou eh, některé pozitivní vlivy ehm, této směrnice, které můžeme očekávat a které by měly pocítit také podniky, tak jak to vyjadřujeme na tomto diapozitivu. Eh, především by tady měla být eh, lepší ochrana konkurenčních výhod podniků a Konečně ještě eh, pár slov o tom, jak to vnímají partneři. My jsme provedli různé konzultace a chtěli bychom zdůraznit, eh, věci, které jsou zde důležité. Často eh, malé a střední podniky si nepřejí nové předpisy, ale právě malé a střední podniky eh, vyjádřily velkou podporu eh, takovémuto návrhu. To bych chtěl zdůraznit eh, tolik tedy k prezentaci našeho návrhu a máte-li otázky, samozřejmě velmi rádi je zodpovíme. Eh, prosím, eh, otázky nejdříve dáme slovo zpravodajce. Sí, grazie, presidente. Eh, oggi... Děkuji, paní předsedkyně eh, skutečně dnes vlastně začíná tento nový, tato legislativní postup, který nám zde komise prezentovala. Výbor IMCO eh, je, eh, má zpracovat stanovisko, zejména z hlediska tedy eh, dopadu na ochranu spotřebitelů. Potom také stanovisko zpracuje výbor ITRE a příslušným výborem je výbor JURY. Jak zde již zaznělo, je to velice důležitá záležitost, která se zabývá konkrétními cíly a to jde stanovit a zlepšit pravidla týkající se konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím inovace. Naším cílem je pomáhat zejména malým a středním podnikům, tak jak vlastně to děláme i u dalších eh, legislativních aktů. Evropská unie hraje prvořadou úlohu v Evropě Eh, v oblasti vědy, výzkumu a inovace. A z tohoto důvodu obchodní eh, tajemství a důvěrnost obchodních informací musí být zlepšena, posílena. Nové výrobky, nové služby, nové nápady by měly být, teda, měly být pod, podřízen podlobeny lepší ochraně. Jsou to informace týkající se novinek, inovací, nových produktů, které je potřeba lépe chránit. Z tohoto důvodu musíme eh, zvýš, posílit eh, hospodářský význam eh, obchodnímu tajemství tak, aby podniky byly z tohoto pohledu lépe chráněny. Ochrana práv duševního vlastnictví zde není pokryta. Takže obchodní tajemství je zde považováno za specifický nástroj, který je určen k ochraně nikoliv technologií, ale inovací, protože tyto dvě věci nejsou to tež. Také další věc důležitá k posílení konkurenceschopnosti podniků, eh, tak je samozřejmě potřeba zohledňovat zájmy všech zúčastněných stran. To je to tedy první diskuse, kterou zde dnes vedeme. Samozřejmě budu poslouchat, co zde budou říkat kolegové, pokusím se zohlednit jejich náměty, jejich připomínky a komentáře a budeme pokračovat ještě v této práci. Jak jsme již konstatovali, je, existuje poměrně velká roztříštěnost v jednotlivých členských státech v této oblasti. To znamená, že každý členský stát přistupuje k této problematice různě. To znamená, není harmonizovaná legislativa v, pro ochranu obchodního tajemství. Proto potřebujeme směrnici a nikoli nařízení. A samozřejmě musíme podporovat tuto snahu o harmonizaci. Takže Začala bych článkem 1, to znamená oblast působnosti směrnice týkající se tedy nabývání a ochrany obchodního tajemství. Ráda bych upřesnila, respektive je potřeba upřesnit, že národní předpisy které se zabývají zvýšenou eh, ochranou, tak ty musí být zachovány. My se snažíme uplatňovat princip minimální harmonizace. To znamená, že eh, uvádíme určité hlavní směry, pokyny relativně všeobecného rázu, které vycházejí z obecných scénářů Některé členské státy už mají lepší pravidla, která překračují tyto minimální standardy, takže samozřejmě to jejich iniciativě nebude nikdo bránit. Ale musíme mít určité minimální standardy, které musí být respektovány když hovoříme o individuálních právech, tak to jsou samozřejmě práva eh, jednotlivců, práva podniků, práva spotřebitelů. Cílem je právě ochraňovat tato individuální práva tak, aby v jednotlivých legislativách nedocházelo ke snižování úrovně této ochrany. Listina základních práv Evropské unie, umluva o lidských právech a judikatura Evropského soudního dvora a Štrasburského soudu samozřejmě tímto nebude spochybněna. Text směrnice několikrát eh, uvádí, zdůrazňuje základní práva, ochrana práva. A základní práva, která jsou, mohou samozřejmě s tímto korelovat, jsou ale jiná. V úborech odůvodnění 23 a 24 se uvádějí další práva, právo na respektování soukromého života, rodinného života, práva na ochranu osobních údajů a tak dále. Chtěla bych říci, že je potřeba rozšířit škálu práv, která by měla být chráněna, a to, ale, a to aniž by ale se upřednostňovala některá před jinými. Myslím si, že bychom mohli Eh, najít eh, ustanovení, která by stanovila určitý minimální a maximální rámec. A ještě bych se vrátila k tomu, co jsem řekla ohledně nutnosti um, umožnit členským státům eh, uchovat si přísnější, striktnější legislativní akty. V některých případech bude potřeba určitá striktnější, pevnější pravidla. To znamená, že Členské státy samozřejmě budou muset uplatňovat tento text a tato směrnice stanoví vlastně určitý rámec pro diskreční právo členských států, tak, aby zde byla stanovena určitá minimální práva a maximální práva, která bude eh, nutno ochraňovat. My zde nehovoříme ani tak o technické dimenzi, ale spíše o politické. A to je vlastně to rozhodnutí, které musíme přijmout. Já jsem vám samozřejmě zcela k dispozici, budeme mít ještě příležitost spolupracovat na této věci i na dalších a jsem otevřena vašim připomínkách a námětům. Je to první debata a samozřejmě se budeme k této práci ještě vracet. Děkuji. Já, Děkuji paní Kone za vaše upřesnění. Nyní se dostáváme ke stínovým zpravodajům a zpravodajkám tedy za SAD, paní Morety, která bohužel je dnes někde ještě v zácpě a já zde tedy mám její závěry, takže vlastně převezmu její roli a anglicky přečtu to, co ona mi připravila, abychom zde osvětlili tedy stanovisko sociálně demokratické frakce k této věci. Vítáme návrh komise a myslíme si, že je důležité obhajovat informaci, která představuje přidanou hodnotu pro mnohé podniky. Nicméně je také důležité specifikovat to, že tu nevytvoříme nižší úroveň copyrightu. Spíše budujeme společný návrh, který bojuje proti různým způsobům neoprávněného získání a užívání. Proto si myslíme, že je třeba nalézt lepší způsob, jak definovat co je to konkrétně neopravené, neoprávněné nabití. Konkrétně je třeba věnovat pozornost eh, informacím zpracovaným pracovníkům při vykonání jejich práce což eh, většinou následně vyplývá na základě jejich zhodnocení a zkušeností. Jsou tu konkrétní případy, kde bychom měli být velice opatrní, když definujeme ty hranice mezi oprávněným a neoprávněným eh, využitím informace. A také si myslíme, že mnohé z těchto aspektů jsou definovány eh, zaměstnaneckými smlouvami. Takže to je to, co mi kolegyně poslala a co tedy eh, je stanovisko sociálně demokratické frakce. Dále by normálně měla přijít na řadu ECR, ale zde ještě stínový zpravodaj není, takže proto dávám slovo za Alde paní Kalas, prosím. Eh, thank you. Děkuji. Já jsem si myslela, že obdržíme od komise více informací takže bych ani nepředstavovala spíš stanovisko naší skupiny, ale spíše položila otázky komisi a mám těch otázek několik. Na úvod byla tam tabulka týkající se míry regulace na úrovních členských států a prokazuje to nepoměry v nejrůznějších oblastech, ale mohli byste nám prosím říci, který je ten členský stát, který má nejlepší míru ochrany pro obchodní tajemství a jestli je to napojen, propojeno právě na ten nejochráněnější režim a na počty takových případů, kdy docházelo k zneužívání. Druhá otázka co se týče správní zátěže, v tom hodnocení dopadu se stanovuje, že administrativní zátěž tu nebude pro podniky a pro zprávu. Mohli byste toto téma trošku více rozvinout? A vzhledem k tomu, že tato iniciativa má být prospěšná malým a středním podnikům, a také eh, podnikům nazvaným startup, tak eh, tu vyvstává otázka, vzhledem eh, od té doby, kdy byl návrh zveřejněn, zda jste již obdrželi nějaký feedback právě od těchto startupů a od malých a středních podniků. A na závěr. těžko se získávají údaje vzhledem k tomu, že nemáme oficiální statistiky. Ovšem, mohli bychom mít k dispozici dodatečné údaje o rozsahu celého problému, zejména co se týče těch eh, případů, eh, kdy dochází právě k takovýmto únikům do třetích zemích. Já bych byla ráda, kdybychom obdrželi odpovědi na tyto otázky. Děkuji. Um, the ECR... Děkuji stínový zpravodaj za ECR, jak mi bylo řečeno. Tam došlo k nějaké záměně, protože eh, kolegyně je náhradnice, tak tam nebylo doplněno její jméno. Paní McClark, prosím. Děkuji. A těší mě, že jsem zase zpátky ve výboru IMKO. Já bych eh, chtěla v první řadě velice ocenit eh, vystoupení komise o obchodním tajemství. Myslím si, že stanovuje řádnou rovnováhu co se týče těch záruk pro podnikatele vůči třetím stranám, protože ty malé podniky, zejména tyto, které, které nemají takové finanční možnosti, třeba se soudit a obhajovat své zájmy, stejně jako například velké korporace, tak mě konkrétně velice těší, že malé a střední podniky, jak se zdá, opravdu um, budou zvýhodněny tímto návrhem. Zdá se, že tu um, ještě není dostatečná ochrana, co se týče důvěrnosti Tady to je důležité téma, zejména ve Spojeném království, co se týče té otázky majitele obchodního tajemství. A ještě co se týče toho vymezeného období, navrhuje eh, se tu jeden rok ale myslím si, že to velice kontrastuje s tím stávajícím obdobím, které panuje u nás ve Spojeném království, a to je šest let, takže možná by bylo dobré se ještě nad tím zamyslet a eventuálně to pozměnit. Je důležité najít určitou rovnováhu mezi těmito systémy a je třeba tom být i hodně flexibilní, nemůžeme být tolik striktní, je třeba pomýšlet právě na situace našich podniků. A pak eh, jsou tu určité potíže i třeba eh, při těch různých nenárodních postupech, kde je celá řada různých bariér, takže potřebujeme flexibilní systém. Pak ještě další věc na komisi. Um, ještě otázka nějakého dopadu na rozpočet. Stanovuje se tu, že tu nebude mít tento návrh nějaký dopad. Těší mě také zase konkrétně za Spojené království, že toto je opravdu záležitost, která bude procházet občanským právem alespoň eh, takto to vnímáme i ve Spojeném království. A myslíte si, že to bude moci takto dále fungovat, anebo to bude uvalovat další povinnosti na členské státy, protože Spojené království už má režim pro obchodní tajemství. Takže to je z naší strany vše. Děkuji, pan Duchan děkuji, paní předsedkyně. Já bych měl stručnou připomínku ke způsobu, jakým se tato záležitost pojednává. Od té doby, to je to téma, na kterém jsem pracoval, které znám jakožto advokát, zde nehovořím jako egolog, není to neslučitelné, ale zde vystupuji spíše tedy v tričku advokáta. Uh, na začátku jsem si myslel, že jsem pochopil, že otázka, o, kterou, o které se zde hovořilo, bylo právo na obhajobu malých a středních podniků proti schopnosti velkých podniků být chráněni prostřednictvím patentů, prostřednictvím určitých práv, která jsou velice drahá, zatímco malé podniky eh, tímto nemohly být vybaveny tyto argumenty, jsou zde argumenty pro i argumenty proti. Kdo by v Evropě řekl, že nechceme chránit malé a střední podniky? Někdy jsou to, eh, je to dědictví, které se dědí z rodi, v rodinné majetky a tak dále. Toto je myšlenka, kterou obhajujeme všichni a zde samozřejmě vzdávám hold komisi, že se snaží chránit zájmy malých a středních podniků v Evropě, takže to je dobré. Ale kde jsem poněkud více znepokojen, tak to někdy, se, někdy vlastně se snažíme ale tímto zakrývat eh, chrán, ochranu zájmu, které jsou daleko méně legitimní. V té tabulce komise, kdy se hovoří o například, já budu hovořit spíše o francouzském právu, které více znám, mohu říci, že tedy znám docela dobře francouzské právo a tam nám vysvětlili, tam, kde je to bílé, že ve francouzském právu nejsme schopni získat odškodnění v civilním řízení, když dojde k nějaké krádeži z, z, z tedy eh, obchodního tajemství. Já se, se omlouvám, ale je to už více než jedno a půl století, kde má Francie systém občanského zákoníku, kde je samozřejmě, kde je uvedeno právo na odškodnění, na kompenzaci. Muž, mohl bych citovat tisíce rozhodnutí, rozhodnutí. Zde hovořím o obchodním právu a občanském právu francouzském, ve které, kde malé a střední podniky jsou odškodněny za krádež určitého know-how určitého duševního vlastnictví a mají tedy právo na ochranu. Když to říkám, tak to není ani tak proto, abych kritizoval ten princip směrnice, ale abych podpořil bod, který se mi zdá nesmírně nebezpečný. Není tam žádná definice v tomto návrhu textu obchodního tajemství. Ani jednou tam není ochrana oprávněných zájmů. A skutečně v té v otázce, ve, ve výboru Jury jsme hovořili o otázkách zaměstnanců. Vím, že je velice těžké postupovat tak, aby pracovní právo a zejména právo zaměstnanců na ochranu jejich vlastního know-how, aby bylo skutečně chráněno tak, ale a, a protože zde vidíme možné porušení práv zaměstnanců v Evropě. Tím více, že se zde vlastně ochraňuje pouze právo institucí, takže chtěl bych zdůraznit tento bod a tímto už ukončím svůj příspěvek. Zdůrazňuji to, že poprvé v případě v rozporu s, logik- s logikou, která je uvedena v psaném právu, tedy v zákonících v Evropě, které jsou samozřejmě velmi důležité. Zdůrazňuji tedy tu skutečnost, že směrnice definuje ochranu obchodního tajemství, o němž přesně nevíme, co to je. Know-how například, které je chráněno mnoha eh, judikaturami, ať už francouzskou, německou, tam je to definováno, obchod, ale obchodní tajemství není definováno, takže jak můžu vědět, že zítra například labora, farmaceutické laboratoře nebo někdo jiný nám ne, nevys, neřeknou, že to, co produkují, je obchodní tajemství. A když se delokalizuje výroba, kdo nám řekne, že to není součástí obchodního tajemství, když někteří možná budou říkat, že došlo k zneužití určitých práv a oni řeknou, no, to je náš proces, naše výrobní, náš výrobní proces, naše obchodní tajemství. Takže jen bych chtěl zdůraznit tady tomuto ctěnému schromáždění, že ten text se mi zdá příliš rozsáhlý a ten dopad příliš zjednodušený na to, aby byl opravdu důvěryhodný. Děkuji. Uh, we're now running into the time which... Eh, děkuji, Paskale. Eh, my již máme mít eh, zasedání koordinátorů, takže prosím, aby řečníci byli co nejstručnější. A prosím, Denis de Jong. A pak také chce ještě Evelyn chce mít možnost promluvit a také zpravodajka a možná ještě před zpravodajkou také komise. Ano, děkuji vám. Já se omlouvám že se stínový zpravodaj pan Maštálka, eh, který eh, se tomuto věnuje za naši frakci, tady teď není. Já mám dvě otázky. Za prvé, viděl jsem v tom posouzení a v té prezentaci komise, že 75%, to je tři čtvrtiny, občanů jsou proti nové legislativě z EU. Tak tedy Eh, můžete říci, že já asi tolik eh, nenaslouchám občanům jako podnikům, ale ptám se, jak to chcete tedy eh, prezentovat občanům? také prvním úkolem místo předsedy Timmermanse bude právě vysvětlit, jak to, že se předkládají nové návrhy, když si to občané nepřejí. A myslím, je to důležité pro image Evropské unie. To je velmi důležité, jestliže tři lidé ze čtyř říkají, že nechtějí novou legislativu od EU, pak je to opravdu, eh, pak je tady něco špatně. Buď je to špatně na straně občanů, ale občany vyměnit nemůžeme. A za druhé, eh, také eh, otázka svobody projevy a otázka ochrany. Myslím, že to je velmi problematické, když eh, nezajistíte, že ochrana že ochrana je dobře regulována Eh, ano, ti, co upozorňují na problémy, ti whistleblowers, ti mohou samozřejmě upozorňovat na nelegální eh, postupy, ale současně mohou odhalovat i některá tajemství. Eh, takže pak je i otázka usvědčení těch whistleblowerů. A to je opravdu velice choulostivá oblast a Mm, i mm, návrhy Evropské komise, které, které říkají, že budou chránit whistleblowery. To je také složité, takže musíte asi jít ještě kousek dál a e, zajistit rovnováhu mezi ochranou e, obchodních tajemství a na druhé e, také tady tímto aspektem. Eh, samozřejmě náš kolega bude tyto věci později probírat eh, podrobněji na základě zprávy. Prosím, paní Gebhardt. Já taky. Ano, děkuji. Já bych chtěl, předtím jsem hovořila jménem své kolegyně, teď bych chtěla hovořit svým jménem a jsem a také bych chtěla trošku vyjádřit své podráždění ohledně toho, co se zde děje dnes, vlastně zde měla zaznít prezentace komise o hodnocení dopadů a to zde nebylo. To jsme prostě neslyšeli. Měli jsme tady předneseny určité závěry komise, určitých úvah tedy na, na, jak, na, na nějaké nepříliš známé bázi tedy. A to se mi nezdá korektní, to prostě není správné. A já se očekávám od Evropské komise, že když řekne, že nám bude prezentovat své hodnocení dopadu, takže to také skutečně udělá a ne takovýmto způsobem, tak povrchově, kde nám vlastně vůbec nedá eh, možnost přijmout jakékoliv rozhodnutí. Já jsem sam se úplně nevyznala vlastně v tom, co zde říkal pan Dirán, ale já chci dobré legislativní akty, a, ale k tomu potřebuji také dobré informace, abychom to mohli dělat. Proto žádám Evropskou komisi o to, aby nám přesně řekla, navíc to bylo velmi rychle, ani jsem všechno nepřečetla, protože to bylo přeplněné, ty, ty slajdy, velice rychle to zástupce komise prošel, takže jsem to ani všechno nepochytila správně ale napadla mě jedna věc a to, že v jedné tabulce tam byly nějaká proce, nějaké procentní hodnoty, co říkají malé podniky, střední podniky, živnostníci a tak dále. Já bych ráda věděla, jak od, odlišujete profesionály, professionals od malých a středních podniků, protože u těch živnostníků nebo profesionálů jsem viděla, že myslím 17% říkají, že nepotřebují nic, 15% že říká, že nemají na to názor. A to, takže to tedy vlastně, tam to mi připadá poněkud podivné tedy, takže já bych v každém případě chtěla, abychom dostali předloženo to hodnocení dopadu když jsem to tak rychle proletěla, tak mám pocit, že to není žádné hodnocení dopadů, ale pouze závěry nějakého, mm, nějakých úvah nebo nějaký názor komise a to není to, co my jako parlament zde potřebujeme k našemu rozhodnutí. And on, on that issue. A ještě k této otázce naprosto souhlasím. Jestliže je prezentace na téma posouzení dopadu, tak bych chtěla slyšet Eh, co jste podnikli pro to, abyste pochopili ten dopad a nikoli eh, pouze popis eh, té legislativy, kterou navrhujete? A já myslím, že better regulation, lepší přijímání předpisu, spočívá i v tomto. Já se obávám, že pro nás, kteří chceme mít ještě opravdu hlubší pohled do celé věci, je důležité dostat jinou informaci, než jedna, dvě stránky takového popisu. Takže by bylo opravdu dobré mít skutečně prezentaci posouzení dopadu. Chtěli byste eh, reagovat nyní z komise nebo počkat ještě na další otázky? Ano, jenom i takovéto doplnění. Já naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo, co jste řekla. Souhlasíte s tím, abychom navrhli ještě další schůzi, během které nám e, bude přednesena skutečná analýza dopadu? Já se opírám o ten návrh komise, samozřejmě. E, otázka malých a středních podniků, podniků, e, profesionálních pracovníků, a podobně. Eh, pokud souhlasíte, tak já bych navrhovala, abychom měli ještě další prostor na další schůzi, kdy, já nevím, 4 hodinu 20 minut věnujeme této otázce, abychom opravdu měli výsledky posouzení dopadu a pak na to můžeme reagovat. Ano, eh, myslím, že tady zazněly krásné otázky na komisi a toto je další takový námět, jak vyřešit celý problém. Takže prosím komisi. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, jestli jsme zklamali členy výboru. My jsme připravili prezentaci eh, tak, jak jsme mysleli, že si tuto prezentaci přejete. Posouzení dopadu eh, proběhlo v rámci jedné veřejné konzultace, která proběhla pod řízením komise a dále ještě také eh, externí spolupracovník provedl další takovou konzultaci. Během veřejné konzultace jsme dostali 400 odpovědí, něco přes 400 odpovědí. Lidé odpovídali, ti, kteří chtěli odpovědět, tedy odpověděli a ti eh, se zařadili do různých kategorií, tak jak byly navrženy někteří Eh, se prohlásily být malými a středními podniky, některé byly větší podniky a prostě mohli se zařadit do té příslušné kategorie respondenti v rámci veřejné konzultace. 150 občanů odpovědělo. My jsme velmi pozorně naslouchali tomu, co říkali občané. Eh, současně pro komisi je ovšem složité rozhodnout na základě 150 odpovědí občanů. To je malé číslo. Tolik tedy eh, k otázce eh, studie. Eh, další otázka se týkala administrativní zátěže. Tento návrh jakožto takový nevytváří žádné, žádné konkrétní náklady pro podniky. Jestliže podniky chtějí chránit své tajemství a chtějí zajistit eh, určité nástroje, tak to udělají, ale není to vyžadováno tímto předpisem. <clears throat> Tento předpis tedy nepřidává žádné další náklady. A to také je vyjádřeno v posouzení dopadu. A pak je tady otázka toho příslušného období, jeden nebo dva roky. Myslíme si, že je důležité, když čelíme situaci, ve které podniky chrání své tajemství. Je trošku těžké očekávat, že o pět let později může být podnik žalován za to, že se neoprávněně zmocnil nějakého tajemství. Myslíme si, že jestliže dva roky po činu není nic učiněno, tak to pravděpodobně pro daný podnik asi nebylo tak podstatné a důležité. My chceme chránit podniky proti nekalé konkurenci, nechceme vytvářet nějaké nové patentní právo a proto navrhujeme kratší období. Yeah, uh, another question was about... Další otázka. Zda jsme dostali pozitivní či negativní signály od malých a středních podniků po zveřejnění. Nedostali jsme žádné negativní reakce k tomuto návrhu. Na tabulce, která ukazuje ty mezery, které existují v členských státech, my jsme zvolili šest aspektů šest nebo sedm aspektů, které jsme si mysleli, že by mohly ukázat eh, rozdíly. Není to tedy všeobsažné. A pokud je o Francii, eh, tak eh, ten kritérium, které jsme zvolili, je, zda je tady možnost počítat odměnu Palmáre za mm, tuto oblast a to je aspekt, který jsme sledovali tedy konkrétně u Francie. Dále otázka, zda je korelace mezi slabou ochranou a vyšším počtem neza, ne, neoprávněného eh, zjištění či odhalení tajemství. No, to nemůžeme říci, že takováto vazba existuje mezi eh, slabší ochranou a početnými pokusy. Myslíme, že jsou tady také některé aspekty ochrany dat a některé inovativní postupy. Tak já myslím, že jsme víceméně ty otázky prošli. Eh, Či nikoli? Zdá se tedy, že eh, se k tomu ještě můžeme vrátit, protože zpravodajka žádá ještě o další prostor při příštím zasedání, pak také možno setkání eh, se stěnovými zpravodaji. A myslím, že také výbor Jury se tomu věnuje, kde také bude prezentace zprávy. Takže mm, by to snad takto mohlo být eh, možné pojednat. Takže eh, zpravodajka mám eh, řekne, jak by tyto věci chtěla No, to já se omlouvám komisi, jestliže pro vás nebylo jasné, co konkrétně my očekáváme od vaší eh, prezentace posouzení dopadu, protože podle našeho pracovního programu na dnešek bylo zcela jasné, že vy byste měli dnes prezentovat posouzení dopadu. My jsme tedy očekávali takovéto posouzení e, dopadu, tak jak to je obvykle v tomto parlamentu a v tomto výboře. Soustředění se na různé aspekty posouzení dopadu navrhované legislativy, tak, aby mm, to lépe vyřešilo naše problémy v této fázi. A mm, pak samozřejmě, když je probíhají jednání trialogu. Eh, Každý se eh, za eh, fixuje do svých pozic. Právě takovéto věci chceme řešit předchozí informací.